Další bod na pořadu jednání je společná rozprava o ochranných známkách, doporučení pro druhé čtení. Jde o doporučení pro druhé čtení paní Wikström a pak také doporučení ke stejnému tématu stejné poslankyně, co se týká legislativy o ochranných známkách. Zaprvé bych rád dal slovo samozřejmě paní zpravodajce, paní Wikström. Máte čtyři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zpravodajkou pro tento balíček již od jara 2012. A já bych chtěla využít této příležitosti a chtěla bych poděkovat jak kolegům v parlamentu, tak i v komisi a také bych chtěla poděkovat všem předsednictvím, které pracovali na tomto balíčku. To byla především italská a také lotyšské předsednictví, které mě velice doprovázelo v průběhu složitých jednání. Chtěla bych obrátit vaši pozornost eh, k tomu, čeho bylo dosaženo. Bylo dosaženo reform v balíčku a to vede, že společnosti budou mít snažší přístup k ochranným známkám a nedojde k narušení a poklesu kvality. Také došlo ke zjednodušením administrativních postupů a také uvidíme, že dojde k eh, harmonizaci národních postupů. Pokud se týče hmotného práva, tak tady jsme e, zjednodušili mnoho předpisů a také jsme schválili pojistky týkající se například svobody projevu. Takže majitelé práv mohou postupovat proti lidem, kteří budou využívat ochranné známky například pro umělecké účely. Já bych také chtěla poděkovat eh, kolegovi ze Švédska, který nás na toto upozornil. Možná, že někteří z vás také jste dostávali dopisy od nevládních organizací, kteří vyjadřovali například obavy z hlediska přístupu rozvinu, rozvíjících se zemí k generickým léčivám. Já mohu všechny ujistit, zajistit, že v žádném případě nebude eh, existovat žádný problém při zasílání generických léčiv do rozvojových zemí. Já jsem po celý život bojovala za rozvoj a já bych nikdy neumožnila, abych byla podepsána pod zákonem, který by bránil eh, lidem v rozvojových zemích v přístupu k generikům. My jsme zde postupovali společně s kolegy a také jsme zde zapracovali pojistky. Také musím zaznamenat, že problémy, které se v minulosti v, u generických léčiv objevily, se týkaly pouze patentů a netýkaly se ochranných známek. Bohužel vypadl mikrofon. Jsem hrdá na to, že jsme dospěli k vyváženému postupu eh, vzhledem k boji proti organizovanému zlečinu a na druhé straně proti padělaným eh, zbožím. A chci také zdůraznit, že tak také eh, budeme nadále bojovat proti padělání léčiv. My budeme eh, se zaměřovat také na šíření generik, která však nebudou padělaná. Také eh, budou mít celníci možnost zabavovat padělaná léčiva. My budeme v Evropě podporovat rozvojové země, v jejich boji proti organizovanému zločinu, protože tento dopadá na nejzranitelnější mezi námi. Já se velice těším na rozpravu o tomto tématu, pane předsedo. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní bych chtěl mezi námi uvítat paní Běnkovskou paní komisařku Běnkovskou. Máte slovo, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Za prvé bych chtěla srdečně poděkovat výboru Jury a chci poblahopřát paní zpravodajce Wikström ke skvěle odvedené práci na reformním balíčku k ochranným známkám. Toto a konstruktivní přístup, který jsem zaznamenala během jednání, usnadnili dosažení dohody po více než dvou letech komplexních vyjednávání. Bez ohledu na zdánlivě technickou podstatu, tento reformní balíček představuje naprosto klíčový prvek pro konkurenceschopnost a inovační strategii Evropské unie. Tento reformní balíček podpoří inovace a růst tím, že Registrační systém ochranných známek zpřístupní v celé EU a učiní jej přístupnějším pro e, všechny podniky. Jednak tady jsou to nižší náklady, vyšší rychlost, vyšší předbídatelnost a právní jistota. Jasné výhody tohoto kompromisního balíčku jsou snad patrné všem. Tento balíček představuje významný krok v modernizaci a další harmonizaci systému ochranných známek v Evropě. Dovolte mi, vypíchnout několik málo výhod tohoto balíčku. Za prvé, odsouhlasené snížení poplatku na úrovni EU povede k úsporám až 40 zejména pro podniky, které chtějí chránit své značky i nad rámec toho základního období 10 let. Kromě toho, e, tato směrnice zajistí harmonizovanější a jednodušší e, procedury ve všech úřadech pro vydávání ochranných známek v celé EU. To znamená rychlejší a méně byrokratické procesy. To bude znamenat velký přínos zejména pro malé a střední podniky, které chtějí rozšířit svůj biznis ještě za hranice jednoho členského státu a chtějí své, eh, své služby nebo zboží chránit eliminace eh, byrokracie ve všech krocích eh, těchto postupů, jako například i při rušení ochranných známek, jsou jasným příkladem dalšího zlepšování systému. Za další, budeme mít k dispozici lepší nástroje pro boj s padělaným zbožím, zejména pokud se jedná o nelegální imitace, které projíždějí napříč eh, územím EU to zlepší roli Evropské unie jakožto transitního a jiného uzlu při celosvětové distribuci takovéhoto zboží. Zároveň budou vypracovány konkrétní pojistky, které budou posilovat legitimní obchod. Za další, tato reforma sebou přinese modernizovaná pravidla a zvýšenou právní jistotu tím, že přizpůsobíme práva, právo pro ochranné známky modernímu prostředí a vyjasníme práva a omezení ochranných známek. Kromě tohoto nařízení, co se týká procesu předběžného výběru a jmenování eh, generál, výkonného ředitele agentury v Aliconte, která má na starosti zprávu eh, systému ochranných známek, Komise musí zdůraznit, že konečný text není plně v harmonii s principy společného postupu institucí EU, co se týká decentralizovaných agentur. Bez ohledu na tento nedostatek a vzhledem k tomu, že klíčové aspekty návrhu komise, které se týkají zejména rozpočtu, nebyly v závěrečném návrhu zachovány, je přesto závěrečný text nařízení eh, významným zlepšením, jak co se týká zodpovědnosti, tak co se týká pravomocí této agentury. A co se týče celého tohoto kompromisu, komise jej vítá. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní komisařko. A nyní je čas na zástupcích politických skupin a nejprve za EPP pan Pavel Svoboda. Předsedající, vážená paní komisařko,

Nyní za SAD Evelyn Regner. Minuta a půl. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko, tento balíček Evropské unie je klíčovým nástrojem v boji proti paš, eh, padělání produktů. Jak eh, toho chceme dosáhnout? Tím, že budeme mít vyváženou legislativu a že budeme bojovat proti piráctví. Již v tuto chvíli funguje systém evropských eh, značek poměrně dobře. Díky novinkám se ještě dále zlepší. Doufám, že to povede i k většímu růstu a k inovacím. Jaké jsou ty novinky? Eh, snížení poplatků, lepší sladění mezi eh, kompetencemi evropskými a národními a zjednodušení registrace evropských značek. Paní zpravodajka Wikströmová jasně řekla to, co je důležité i pro mě, co je na tomto balíčku důležité. Podařilo se nám dosáhnout to, že Amerika eh, že tady generika budou i nadále dostupná v rozvojových zemích. Veškerá Opatření, která tu přijmeme, musí vést k tomu, že generika budou v rozvojových zemích i nadále dostupná. A kromě toho bych ráda zmínila ještě jednu věc. Nechceme tímto způsobem žádným, ža, nijak, nikterak omezovat ochranu obchodních známek. Děkuji. A nyní tedy jménem GUE NGL pan poslanec Jiří Maštálka. Minutu a půl, prosím.

Eh, nejprve bych rád poděkoval paní eh, zpravodajce, paní Vikstrémové a ostatním stínovým a všem stínovým zpravodajům. Byla to vlastně první věc, kterou jsem řešil prostřednictvím trialogu a hodně jsem se dozvěděl o této fascinující činnosti. Je to velice dobrá zpráva, protože jde nám o jednodušší, jednodušejší a pružnější systém a zároveň nebude třeba vynakládat tolik finančních prostředků, eh, které představují různé ochranné známky. Proto je tady mnoho dobrých věcí. Ovšem, pokud jde o svobodu projevu, pokud jde tedy o nás, o zelené, pak eh, to jsou pro nás ty nejdůležitější věci, které se objevují ve zprávě a konkrétně generika. E, tyto léčiva Čili, abychom byli schopni dospět k dalšímu pokroku, museli jsme věnovat mnoho času a pozornosti i této věci. A často jsme trochu čelili námitkám rady a vznikaly tady poměrně značné obavy. E, Nedávno jsme dostali dopis od eh, bývalého vedoucího představitele eh, organizace Lékaři bez hranic, kde upozorňuje na to, že právě generika nejsou dostatečně chráněna. Vzniká tedy nebezpečí, že generická léčiva tady nebudou dostatečně ochráněna. My jsme se snažili sice minimalizovat toto riziko, ale nám zeleným se nezdá, že jsme dosáhli dostačujícího pokroku. Nám šlo o víc a mohlo se udělat víc. A proto my budeme hlasovat jako zelení záporně, protože pro nás právě generická léčiva jsou v této celé věci nejdůležitější. Děkuji. A nyní za EFDD má e, slovo paní Ferrara na minutu a e, půl. Děkuji, děkuji pane předsedající. Dovolte mi, abych i já nejprve poděkovala paní zpravodajce, paní Cecílii Wikström za práci, kterou odvedla na tomto tématu. Děkuji i všem stínovým zpravodajům. Myslím si, že ochranné známky jsou pro evropské eh, hospodářství velmi důležité. Je to důležité i pro národní ekonomiky, jako například pro Itálii, protože Made in je v tomto případě chápáno jako známka kvality, u, jak u výrobků, tak u služeb. Evropská značka, evropská známka byla přijata ne bez potíží. Je potřeba počítat s doložkou o e, férovém užití. A na to bychom se měli ještě podrobněji podívat. Musíme e, dostat také svobodě projevu umělců. Máme tu tedy jeden, jedno úvodní ustanovení, které se týká právě svobody projevu a Kromě toho jsme dosáhli našeho cíle, pokud jde o použití generik a také pokud jde o e, boje proti padělaným kosmetickým přípravkům. Děkuji, paní Ferrara. A, a nyní... Nyní má slovo pan poslanec Ževka na minutu a půl, prosím, za PP. E já vám, pane předsedo, mnohokrát děkuji, vážená paní, vážení komisařko, vážení kolegové. Ta práce na té rozsáhlé Ehm, reformě trvala skoro tři roky. Byl to právní výbor, ale i ostatní poslanci se na tom podíleli, aby eh, opravdu došlo k požadovaným změnám, pokud jde o ochranu známku v Evropské unii. Že nakonec to bylo úspěšné, to je hm, samozřejmě obrovskou zásluhou eh, naší zpravodajky paní Wingstramové, která vytrvale bojovala o jasnější, transparentnější zásady a to především pro eh, vlastníky prostě právních, ochra- právních známek. A to je samozřejmě třeba bojovat proti padělkům, ale ta reforma má i jiné významné změny. Například eh, jednodušší a levnější registrace ochranných známek, zřetelnější rejstřík těchto ochranných známek a také eh, význam jasné zásady pro odmítnutí poskytnutí ochranné známky. Ale co je nejdůležitější? Ty jsou tady společné základy, společné zásady, na kterých jsme se shodli, ale musí být realizovány, protože jinak to bude jenom poloviční úspěch. Proto tedy předpisy, které umožňují eh, bojovat proti padělkům na trhu nebo užší spolupráce mezi národními patentovými úřady jsou velice zapotřebí. Musí také spolupracovat tyto úřady eh, s evropskými agenturami a to je nesmírně důležité, má být skutečně úspěšná reforma, která má znamenat skutečně účinnou eh, ochranu právních známek. Právní výbor se na to dívá ze širšího hlediska. Momentálně dokončujeme eh, práce nad ochranou eh, obchodního tajemství. Začínáme pracovat na ochraně autorských práv. To je všechno nesmírně důležité, když se na to komplexně díváme. Tolik eh, pokud jde o věc jako takovou, ale ještě mám s vaším dovolením jednu formální věc. Není přípustné, aby v okamžiku, kdy už je dávno známe, že právní výbor dnes naplánovala schůzi na na, hodinu, na 19. hodinou, aby si mohla vyměnit názory s paní komisařskou Jourovou. Eh, planning plenárního zasedání k tomu nepřehlédl a přesně v téže době naplánoval naopak rozpravu eh, k věci, kde vedoucím výborem je právní výbor. Proto prosím, aby se už to nikdy neopakovalo a děkuji. Vy jste přesáhl skoro o minutu eh, svůj řečnický čas, takže vás prosím, aby to se také příště neopakovalo a já jsem samozřejmě vaše připomínky formálně vyřídím mým kolegům. Samozřejmě, že to budou informace, a ne, musím informovat ještě, že pokud jde e, e, o e, házenou, pak právě hrají tedy hráčky Maďarska a Polska a vyhrávají pok. Děkuji. A teď má další slovo. Negresku modernizace na evropské úrovni umožní eh, fun- lepší fungování celého systému. Budeme moci eh, lépe bojovat proti piráctví a eh, falzifikátům. Nejvíce z toho však budou těžit spotřebitelé. Eh, samozřejmě je tu také otázka zdraví a otázka základních práv. A já jsem velice rád, že Evropskému parlamentu se podařilo snížit byrokracii díky tomuto mechanismu, zvýšit účinnost, ale eh, také o 30 snížit náklady. Soud eh, je důležité, aby byla lepší koordinace, zejména pokud jde o produkty v tranzitu. Každopádně to bude mít celkově příznivý vliv a přínos pro koncové uživatele eh, a vzroste spravedlnost, celká spravedlivost celého systému. Eh, rumunští spotřebitelé jsou často klamáni falešnými výrobky. A je proto důležité, aby Evropská, kampa- Evropská unie zintenzivnila osvětové kampaně, a to nejenom směrem k veřejnosti, ale také Eh, směrem k soukromému sektoru. Celkově tento systém reformy posílí celý systém ochranných zmán, známek a právě proto je důležité zajistit co nejlepší informovanost eh, jak celoevropsky, tak i v mé vlastní zemi. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan Angel Dambasky. Děkuji bardzo pane předsedající. Já vám, pane předsedo, děkuji. E, nejprve chci blahopřát k úspěšnému výsledku zápasu. Vážení kolegové, rád bych poděkoval paní zpravodajce a také stínovým zpravodajům za výborně odvedenou práci ten výsledek všichni bereme pochválně na vědomí, ale všechny nás trochu zneklidňuje eh, to, co se týká evropského rozpočtu, totiž alokace v evropském rozpočtu pro boj proti porušováním eh, duši, práv duševního vlastnictví Eh, je velice důležitá věc a je to důležité pro ty, kteří si zaplatili za ochranu své známky. Tyto peníze samozřejmě je možné používat pro boj proti padělkům, ale nejlépe se o tom rozhoduje na národní úrovni. Děkuji. A teď eh, je čas na postup proceduru Catch the Eye. Pan Pogovič čestitke poljakinjam ki. Děkuji za udělení slova, pane předsedající, a rád bych také poděkoval za skutečnost, že polské ochranné známky zůstanou polské, stejně jako slovinské ochranné známky. Velmi děkuji paní zpravodajce za tento dokument. Zabývala se velmi obtížnými záležitostmi, ať už je to padělání na jedné straně a na druhé straně to, že chceme podporovat konkurenceschopnost a že chceme zjednodušovat postupy, které jsou někdy velmi obtížné a sladit tyto dvě věci je velmi složité. Eh, na jedné straně tedy musíme eh, dopadnout ty, kteří padělají a na druhé straně se snažíme co možná nejvíce zjednodušit postupy. Já si myslím, že pokud chceme dosáhnout úspěchu pro malé a střední podniky, tak musíme na pomoci tomu, abychom podporovali hospodářský růst a e, inovace. Domnívám se, že tato zpráva, která se setkává s naší podporou, bude také dobrou ochranou známkou Evropského parlamentu jako takového. Děkuji, pane poslanče. Uh, notis Marias. Hmm, notis Marias, prosím. Děkuji vám, pane Systém ochranných známek by měl být přehledný, eh, levný a flexibilní. Ovšem víme, že musíme zajistit ochranu ve všech členských státech. Musíme tudíž zároveň chránit ochranné známky i a produkty na národní úrovni. Musí existovat vazba mezi tím evropským a národním systémem. A musí existovat naprostá jasnost v případě používání obdobných eh, známek pro obdobné produkty. Musíme zejména usnadnit eh, využívání ochranných známek malými a středními podniky, které byly nejvíce postižení krizí, a to obzvlášť v Řecku a v jiných částech Jižní Evropy. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Jakovčič. Prosím gospodine predsjedniče želim vas upozoriti na jedan problem kojega ćemo uskoro imati. naime kada budemo ovdje usvojili odgovarajuće odluke vezano za. máme tedy schválit nezbytná rozhodnutí pro, týkající se um, organického zemědělství a aby naš, abychom měli naši známku, evropskou známku pro produkty, které jsou bio, um, aby se s nimi řeš, eh, zacházelo jinak v, při, eh, v případě eh, tedy různých produktů. Kvantita, množství tedy pesticidů Eh, v různých eh, produktech, v různém jablku se může lišit eh, v různých zemích, ale přitom tu má být jediná společná známka, která tedy naznačuje, že se jedná o stejný produkt bio, což je ovšem klamání spotřebitelů z hlediska toho, co znamená skutečně bioprodukt. Děkuji. A poprosím nyní paní komisařku Beatu Beňkovskou. Děkuji vám, pane předsedající. Já jsem velice pečlivě naslouchala všem příspěvkům a ráda bych vám všem za příspěvky do rozpravy poděkovala. Na závěr mi dovolte, abych několik důležitých věcí zdůraznila. Za prvé je třeba eh, si povšimnout, že právě eh, obchodní známky velice zvyšují ekonomické výsledky Evropské unie. Vede to také k modernějšímu, eh, legálnějšímu konkurenčnímu rámci, legálnímu rámci. A určitě to podpoří konkurenční schopnost Evropy, což je dobré. Máme také další nástroj a lepší nástroj pro boj proti padělkům, což eh, samozřejmě je velice důležité, aby to snížilo zhoubné účinky, které to má na inovační růst, na zdraví, na ekonomiku. Ráda bych také zdůraznila, a to je důležité zaznamenat, že dobrý kompromis se týká pouze obchodních značek. Vůbec nic společného nemá ani s generickými léčivy ani s patenty. Dohodnutý eh, pravit balíček ale znamená dostatečné eh, pojistky i pro hladký přesun generik po Evropské unii. Někteří z vás se o tom zmiňovali. Mohu doporučit tento balíček Evropskému parlamentu a žádám vás o výraznou podporu, protože to bude velice jasný signál, pokud jde o schopnost eh, Evropské unie provádět reformy v hospodářství hospodářsky důležitých oblastech. Přičemž eh, zároveň to podporuje inovace a růst. Musím znovu zdůraznit. Děkuji. Děkuji. Eh, mnohokrát děkuji paní komisařko a nyní je čas, abychom uzavřeli tuto rozpravu. Slovo má paní zpravodajka, paní Cecilie eh, Ekstrom. Dovolte mi, pane předsedo, abych nakonec zmínila několik otázek, které si týkají otázek řízení a financování. Parlamentu se podařilo dosáhnout i tady řady důležitých vítězství. Zvětšila se transparentnost ve všech oblastech agentury a teď Evropský parlament tam bude mít své plnoprávné místo. Agentura, které se dříve říkalo eh, úřad, pro eh, harmonizaci vnitřního trhu, zkrátka OHEM změní svůj název. Teď se to bude jmenovat Evropský úřad pro Evrops- duševní vlastnictví. Nám se podařilo snížit poplatky, pokud to jenom šlo, aniž bychom nějak zasahovali do vnitrostátních systémů a snížili jsme finanční prostředky věnované eh, pro, eh, projektům eh, spolupráce mezi Evropskou agenturou a národními úřady. To pomůže také budování kapacit ve vnitrostátních orgánech. Celkově je to velice složitá rozsáhlá záležitost, která se nyní dostává dostává ke konci. A jak jsem říkala mnohokrát po tato léta, nejde o žádnou revoluci. Je to modernizace, která byla velice zapotřebí ohledně současného existujícího systému evropských ochranných značek. Jsem přesvědčena, že eh, tato věc eh, dosáhne společného cíle. Jde nám jistě o to, abychom podpořili růst a prosperitu v Evropě, kterou teď tak velmi potřebujeme. Eh, důvěřuji kolegům, že podpoří dosaženou dohodu a znovu vám všem děkuji za podporu a za velice užitečnou a občas značně živou práci a diskuse k této záležitosti. Všechno nejlepší a děkuji vám. Eh, mnohokrát vám děkuji, paní navrhovatelko. Děkuji také všem, kdo se zúčastnili této rozpravy a také samozřejmě paní komisařce. Tímto tuto společnou rozpravu končím. Hlasování se bude konat zítra. Dalším bodem na našem jednacím pořadu je eh, prohlášení komise ochrana obětí terorismu. Prosím, paní komisařku, Alžběte Binkovskou, aby se ujala slova jménem komise. Prosím, paní